Dostáváme se k vysvětlení. Dostáváme se k, hlas, k vysvětlení. Zpráva vlas, pana Vlasáka týkající se dotací a začíná kolegyně Baračiu.